veškerého obyvatelstva celého tohoto regionu. Děkuji vám, pane předsedo. Thank you, Děkuji, pane komisaři Ževčoviči. Skončili jsme tím pádem tuto rozpravu. Hlasovat se bude zítra v poledne. A poslední bod na našem programu je zpráva paní Katrin Gréz. rozvojové aspekty eh, duševního vlastnictví v oblasti genetických zdrojů. Předávám slovo na čtyři minuty zpravodajce. Dobrý večer, vážení kolegové. Po velmi dlouhém procesu 6. prosince minulého roku zpráva o Eh, rozvojových důsledcích eh, duševního vlastnictví na genetické zdroje pro rozvojové země bylo, byla schválena velkou většinou ve výrob, výboru DV. Toho dne eh, si to můžeme výrazně připomenout, protože poprvé Eh, evropští poslanci ze všech eh, frakcí projevili jasnou vůli bojovat proti eh, plenění zdrojů naší planety. Biopiráctví dnes už není tabu v našem schromáždění a já chci poděkovat především našim kolegům, kteří se zúčastnili té velmi důležité etapy. Zítra ale musíme jít ještě dále Hlasování bude klíčově důležité. Musíme vyjádřit naše odhodlání. Odhodlání Evropského parlamentu jakožto celku ubírat se konzistentněji eh, ve své rozvojové politice. Jde o to potvrdit naše odhodlání zastavit biopiráctví, hájit eh, odvěké plodiny, hájit právo domorodých eh, obyvatel, drobných eh, rolníků a hájit tím pádem také naše životní prostředí a biorozmanitost. 90 biologického bohatství lidstva se nachází v rozvojových zemích. Drtivá většina patentů ale se týká rozvinutých zemí. A my víme, že genetické zdroje jsou klíčově důležité pro trvalé udržitelné zemědělství a pro zabezpečení potravin všude na světě. Chránit eh, genetickou rozmanitost, uchovat genetickou rozmanitost, to jsou klíčové pojmy Chceme-li dosáhnout cílů eh, milénia. Jde o to potvrdit princip konsistentnosti rozvojové politiky tak, jak je to vyjádřeno v článku 208 Lisabonské smlouvy. Pravidla, která dnes se vztahují na využívání přírodních zdrojů, na tradiční eh, vědomosti. To všechno je velmi špatně definováno. A několik podniků využívají toho právního vakua a zneužívají eh, tohoto právního vakua, zmocňují se těch tradičních znalostí a vědomostí. Existuje příliš mnoho různých textů, mnoho různých institucí, které se tím zabývají a proto je velmi naléhavé ratifikovat a provádět Nagojský protokol. Postupovat v duchu konsistentnější globální zprávy. My všichni tady, vážení kolegové, kteří souhlasíme s tím, že je zapotřebí mít spravedlivější rozvojovou politiku, my všichni musíme na sebe vzít eh, odpovědnost a hájit ty tři požadavky rozvojových zemí. To je povinnost Eh, sdělit zdroj, eh, zdroj od eh, držitele patentu a dále sdílet výnosy takovýchto, takovéhoto bohatství. Pro nás, pro všechny jde o velkou výzvu EU odsoudit postupy, které jsou které jdou proti takovýmto cílům, bojovat proti chudobě a dále uchovávat genetickou rozmanitost. Vážení kolegové, spolehám se na vás a děkuji. Děkuji vám, eh, paní eh, Krez. A nyní začínáme Catch the Eye a jako první pan Paška. Děkuji za slovo, vážený pan předsedající, vážený pan podpredseda. Děkuji mnohokrát. Eh, po celou řadu generací už ty místně vyšlechtěné rostliny a tradiční poznatky o tom, jak tyto účinné látky působí, jsou objektem duševního vlastnictví a patentů v podnicích farmaceutických, kosmetických a jiných odvětví. Genetické zdroje například eh, léčivých rostlin, které jsme získali z rozvojových zemí od domorodých obyvatel, anebo údajné objevy, které jsou založené na tradičních eh, znalostech těchto společenství se biopiráti přisvojují a ty obrovské zisky z využívání těchto genetických zdrojů a patentovaných tradičních znalostí, ty zůstávají v rukou těchto biopirátů a ti, od kterých zešly tyto znalosti, ti nemají z toho žádný užitek. A já si myslím, že je proto správné, abychom volali po úpravě dohodě o e, obchodních aspektech práv duševního vlastnictví tak, aby to bylo v souladu s touto smlouvou o biologické diverzitě a o snagojským protokolem. Jenom tak můžeme zabránit stále se více se rozmávajícímu spekulativnímu nakládání s těmito poznatky a um, zabránit generování neoprávněných zisků. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji, pane Paško. Paní Andres. Děkuji, pane eh, předsedo. Chci eh, říci, že všechny frakce podporují eh, tento přístup, protože přírodní zdroje, které jsou tak důležité pro léky, pro kosmetické eh, produkty a tak dále, jsou velice, velice důležité, ovšem přinášejí zisk podnikům, velkým firmám a nikoli těm domorodým společnostem, které původně měly tato bohatství. Důležité je, aby se bohatství dostalo i k těmto domorodým společnostem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 takže my jsme předložili některé pozměňovací návrhy, které se týkají patentů, obchodních patentů, eh, specifikace zeměpisného původu a podobné aspekty, eh, aby bylo možné rozložit zisk všem zúčastněným stranám. Tady je velice důležité, aby se státy zavázaly, že budou usilovat také o sdílení zisku s těmi domorodými eh, společnostmi. Totež se týká také semen. Jsou tady semena, která přinášejí velké Eh, výhody pro zemědělství. Eh, I, tyto, i tato semena, tato osiva jsou velice důležitým, důležitou součástí bohatství domorodých obyvatel a tady myslím, že i v tomto směru je třeba se podílet nebo sdílet naše bohatství s nimi. Basesku, jak to Paní Basesku. Děkuji vám. Ochrana biodiverzity je základní podmínkou pro snížení zátěže na životní prostředí. Ochrana genetické diverzity je také jedním z hlavních cílů eh, milénia. Ochrana tradičních znalostí a využívání genetických zdrojů jsou eh, důležité pro zajištění rovného přístupu také k lékům. Genetické zdroje jsou také eh, nezbytné pro udržitelné zemědělství. Také obchodní politika Evropské unie v oblasti duševního vlastnictví musí odpovídat eh, rozvojovým cílům. Je tedy nezbytné co nejdříve přistoupit k protokolu z Nagoji. Máme potřebu solidního nástroje pro boj proti bioperací, pro zachování rovnosti a pro nasilení spravedlnosti při zprávě genetických zdrojů. Pan Ferreira, João Ferreira, děkuji, pane předsedající. kontextu eh, světového rozvoje eh, je, jsou, je velmi potřeba genetické zdroje pro zachování biodiverzity. Potřebujeme také eh, genetické zdroje pro to, abychom udrželi, abychom mohli dále kultivovat plodiny a musíme neustále eh, zohledňovat všechny dimenze eh, genetických zdrojů na Zemi. Některé jsou známé a jejich udržení je sdílenou zodpovědností všech. Žádná země, žádný jedinec nemůže být vyloučen z eh, využívání ovoce vědeckého výzkumu. V oblasti zásobování potravinami, ochrany zdraví, Víme, že eh, dochází k dehumanizaci kapitalismu. Pan komisař má slovo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, já bych si přál poděkovat eh, vám všem a zvlášť paní Kres za tuto zprávu. A chtěl bych poděkovat také výboru DV jako celku, a také eh, výboru INTA a eh, pro, výboru pro eh, právní záležitosti. Víme, že Evropský parlament hraje velice důležitou roli pro tuto oblast, jak uvnitř Evropské unie, tak mimo ní. A tady můžeme skutečně zlepšit efektivitu boje proti chudobě a nejenom jí. Víme, že nám roste objem vědeckého výzkumu, který využívá biologické zdroje a ten zvyšuje komerční hodnotu biodiverzity. A teď už všichni víme, že výzkum a vývoj hrají velice důležitou roli, pokud jde o rozvoj a mohou pomoci také v boji proti chudobě. Nicméně jsme také svědky toho, že rozvojové země mají stále větší obavy, pokud jde o uh, podvody v této oblasti a o scizování těchto zdrojů a souvisí to také velice úzce s eh, právě duševního vlastnictví. Takže tady hovoříme právě o tom, že uznáváme, že jsou tyto obavy oprávené a že je třeba vytvářet pozitivní synergie mezi těmito jednotlivými mezinárodními úmluvami a dohodami a mezi jednotlivými uh, orgány, mezi TRIPS, mezi VIPO, eh, mezinárodní smlouvy, která se týká rostlinných a jiných zdrojů pro potraviny a tak dále. Eh, Nakojský protokol, který se týká přístupu k biologickým zdrojům eh, a který se týká také využívání výhod který se nám nakonec podařilo vyjednat v roce 2010, ten by měl zajistit právní jistotu pro uživatele a majitele těchto biologických zdrojů. A to by mělo zase na pomoci ochraně a užitržitelnému využívání biologické rozmanitosti a to i pro zdrojové země, které mají strach o, svou, eh, o své ekosystémy. My chceme rozhodně na pomoci při ratifikaci a uplatňování Nagojského protokolu v rámci EU, protože přináší právní jistotu evropským uživatelům a eh, zvyšuje eh, množství eh, příležitostí pro využívání. Navíc ustanovuje důvěryhodný systém, který zajišťuje, že budeme skutečně dodržovat právní požadavky a podmínky ve všech zemích, které jsou zdrojemi, zdrojovými. A skutečně je to velká obava pro rozvojové země, jak říkáte ve své zprávě. Nicméně bychom se měli vyhnout eh, přílišným nákladům na implementaci a dalším eh, nákladům především pro eh, laboratoře, malé a střední podniky a tak dále. My chceme hrát aktivní roli, abychom nacházeli nové mechanismy pro to, aby mohl skutečně vstoupit v platnost Nagojský protokol. Komise podporuje Eh, ten clearingový mechanismus pro eh, Nagojský protokol a chceme také užší spolupráci se všemi signatáři tak, abychom mohli lépe spolupracovat, abychom skutečně všichni stejně chápali ty ještě nedořešené otázky. Abychom pomohli především těm nejméně rozvinutým zemím, tak my jako Evropská unie a celá řada členských států podporujeme i ostatní strany v tom, aby ratifikovali a uplatňovali tento protokol. Jeden důležitý pří Eh, Klad je ta iniciativa, eh, která eh, zahrnuje i aktéry ze zem, z řad zemí AKT, která se týká toho sdílení přínosů. Navíc celá řada, řada potřebujeme dále rozvinout celou řadu mezinárodních nástrojů. Tady se jedná především o jednání v rámci VTO a VIPO. A pokud je o bilaterální vztahy s třetími zeměmi a v souladu s Eh, evropskou politikou a jejím souladem s ostatními politikami, tak chceme skutečně vyvážené eh, řešení pro práva duševního vlastnictví, tak aby neměla negativní dopad na zemědělství, eh, zdravotnictví a boj proti chudobě. Takže Evropská komise skutečně uznává, že Evropský parlament má právo volat po tomto komplexním, srozumitelném mezinárodním systému, který chudším zemím skutečně zachová nějakou perspektivu. Důležitý je tady systém ochrany eh, duševních práv, který zamezí biopiráctví a umožní eh, inovace, transfer a eh, rozšiřování technologií tak, aby z toho všichni měli stejné výhody, ať se jedná o uživatele, majitele genetických zdrojů a samozřejmě o držitele, majitele tradičních znalostí. Evropská komise chce nadále spolupracovat s Evropským parlamentem, včetně výboru DEVE, pokud jde o toto velice důležitou výzvu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane místopředsedo komise. Vážení kolegové, naše rozprava je u konce, hlasování se bude konat zítra poledne a já vám všem přeji příjemný večer a dobrou noc.